Colleagues, can I bring the Vážení eh, kolegové, rád bych vás eh, vyzval ke klidu a chtěl bych vám připomenout, že naše zasedání je vysílané po internetu. Návrh máte, eh, pořadu jednání máte před sebou. Souhlasíte s ním? Děkuji. A také před sebou máte zápis z schůze konané dne 14. února. Souhlasíte s ním? Děkuji. A než přejdu k bodu 3, tak bych eh, vás představil, bych vám představil Andreje Rivoda, bývalého premiéra z Nizozemska. A vítám ho na tomto jednání. Další bod na pořadu jednání je akční plán eh, k dopravní aplikaci globálních družicových navigačních systémů. Projednání pozměňovacích návrhů máte slovo, paní Tykau. Președinte, eh, vreau să încep eh, prin a mulțumi tuturor colegilor Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům, především stínovým zpravodajům, se kterými jsem spolupracovala při zpracování zprávy. Dále chci zdůraznit, že tento projekt, který má co dočinění s se světovým satelitním systémem GNSS je evropským projektem a právě proto jsem několikrát požádala o to, aby v tomto více letem finančním rámcu byly dány k dispozici prostředky pro e, výzkum týkající se aplikací GNSS. A také toto platí pro další programovací období. I zde jsem požádala tušné projekt, e, prostředky na provádění těchto projektů. EGNOS a další systémy budou eh, nahrazeny systémem Galileo, až bude k dispozici a je také důležité, aby pro budoucí aplikace jsme nyní již investovali do speciálních služeb. Tento systém je mimořádně důležitý pro dopravní sféru, pro také bezpečnost na silnici a civilní ochranu. A právě proto se domnívám, že se jedná o strategický projekt pro EU. A je také důležité, abychom měli k dispozici příslušné finanční prostředky. Dostala jsem 48 pozměňovacích návrhů, nemám s nimi žádné velké problémy. Já jsem se snažila zohlednit stanoviska kolegů a myslím si, že jsme vypracovali velice dobré kompromisy a mám velký zájem o vaše názory a stanoviska, takže chci tímto skončit a chci ještě jednou zdůraznit, jak strategicky důležitý je tento projekt pro EU a je také důležité, aby se toto projevilo v prioritách budoucího víceletého finančního plánu. Děkuji a nyní pan Kuhn za EPP. Děkuji, pane předsedo. A ono skutečně se jedná o strategicky důležitý program, který společně s členskými státy EU e jsme nastartovali. EGNOS, což je předchůdce Galilea, to je program, který již funguje, a potom GNSS, rozvíjí aplikace, které již nyní fungují. Takže normativní síla fakt je důležitá především pro investory do projektu Ali Galilea. Takže tyto investory musíme přesvědčit o tom, že toto financování je také spojené s určitým refinancováním, což je bezpečnost leteckého provozu, silničního provozu a tak dále. To se dá těžko refinancovat. Ale možnost aplikací ve vztahu k železnici a také náklady vztahující se na železnici a na silnici jsou takto daleko lépe zvládnutelné. Já chci poděkovat zpravodajce za to, že 48 pozměňovacích návrhů velice dobře spojila v kompromisy. Nebylo to jednoduché, protože určité věci se překrývaly, ale opravdu eh, těžiště spočívalo především na interoperabilitě s budoucím satelitním systémem, protože se říká, že všichni navazujeme na GPS, ale co říká ruský a čínský satelitní systém? A jestliže budeme mít nový systém, pak musí být interoperabilní, abychom mohli fungovat globálně. Vy vidíte, jak mohou e, ničivé síly přírody na nás zapůsobit a že potřebujeme také systémy včasného varování. To je bez pochyb. Geografická aplikace a rozšíření tohoto systému v Evropě je také jeden z ústředních bodů to je také bod, o kterém se zmiňovali kolegové ve pozměňovacích návrzích. Šlo o velké pokrytí například e, na jihu Evropy a také zapojení Severní Afriky. Jsem hovořila o zvýšení efektivity a bezpečnosti. My potřebujeme také sensibilizační a informační kampaně, ale nesmíme se omezit pouze na ně. Je důležité, abychom do rozvoje těchto projektů projektů, abychom na rozvoj těchto projektů měli více finančních prostředků. K tomu zpracoval také stanovisko ITRE, ale podle tohoto stanoviska máme na další rozvoj jenom 15 milionů euro. Za dva roky má Galileo fungovat a aplikační systémy v současné době prakticky nemůžeme zatím efektivně využívat. Rozpočtově kolega Rike předložil velice dobrý pozměňovací návrh a my se všichni shodujeme na to, že generované příjmy musí jít také do evropského rozpočtu. My za nás, za EPP, máme ještě dvě ústní pozměňovací návrhy, které chci nyní přednést u kompromisu 2 odstavec 11 tady je, bychom chtěli takovou vsuvku mezi slova in the field of Genesis enable transport with special regard tedy vzhledem k potřebám eh, invalidních osob a také vzhledem k malým a středním podnikům. To je nutné, když o tom zítra budeme hlasovat a potom ještě také, potom je to 3a, tady navrhujeme také změnu která se týká certifikace. Vy, vzývá komisi, aby rychle certifikovala IGNES pro letecký provoz prostřednictvím příslušných orgánů. Tečka. To je současná situace, ve které se nyní také nalézáme a sice jde o to, abychom měli certifikované systémy i pro leteckou bezpečnost. Děkuji paní Tykau i ostatním kolegům za jejich práci. Sorry, I think my Já se omlouvám, myslím si, že jsem se špatně zapnul paní Jensen. Děkuji. děkuji také paní Tykau i za pozitivní přijetí mých pozměňovacích návrhů a pozměňovacích návrhů ALDE, které se týkaly ITS a dalších otázek. Já podporuji vaše stanovisko, paní Tykau. Podporuji kompromisní pozměňovací návrhy. Nebyla jsem si jistá s celou tou otázkou rozšíření na Afriku, na sever Afriky. Tak jsme se nakonec rozhodli, že eh, se budeme držet vašeho doporučení. Myslíte si, že je to dobré, tak eh, to také podpoříme. Zejména když říkáte, eh, že je třeba zajistit, aby to bylo proveditelné. takže k tomu se můžeme stavět pozitivně. Jsem také ráda, že se nám tam podařilo dostat eh, pozměňovací návrh pana Kursy k přístupnosti. To je důležitá věc. Trošku jsem si nebyla jistá s tou záležitostí námořní dopravy, o které hovořil pan Kín. Vzhledem k tomu, eh, že existují proto různé technologie. Ale myslím, že máte pravdu, že bychom eh, se měli zamyslet nad tím, jak GNS by bylo možné využít pro eh, účely námořní dopravy. Měli jsme takový nápad, a sice, že aplikace Galileo by měly konkurovat ostatním aplikacím. Pokud budou lepší, tak si získají možná trh budoucnosti. Čili za sebe děkuji paní eh, Tykau každopádně také za tu dobře odvedenou práci. Děkuji a nyní paní Lichtenberger za zelené. Děkuji. Děkuji vám srdečně, děkuji také zpravodajce. Chci k tomu sdělit aktuální informaci a sice to zohlednění invalidních osob, co navrhl pan Kun, to podle mého názoru je velice dobrá připomínka a také to podpořím. Také otázka otázka interoperability je ústředně důležitá pro tuto zprávu, protože uživatelé budou tyto aplikace využívat jenom tehdy, jestliže budou interoperabilní. Tak, jak jsme se dříve snažili nadřazeným systémem a e, stlačit lidi k tomu, aby si kupovali nové přístroje, to si myslím, že není správné a proto si myslím, že je důležité, abychom za ústřední bod považovali interoperability. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů týkajících se financování. Jde o to, aby nemůžeme postupovat tak, abychom eh, socializovali náklady a privatizovali zisky. U mnoha evropských systémů máme ten problém, že se nepodařilo integrovat příslušné skupiny. Už jsme se často zaměřovali pouze na ty, kteří poskytují hardware a nezabývali jsme se uživateli a právě proto máme potom pouze málo lidí, kteří mají o tento, mají o tento systém zájem a hodlají ho používat. Proto s některými pozměňovacími návrhy nesouhlasím, protože se domnívám, že v současné době, kdy máme nedostatek státních financí, zřejmě by bylo dobré postupovat postupovat tak, že když tady existuje účast na nákladech, pak musí existovat i účast na zisku protože bych chtěla, aby tyto neférové hrátky se v budoucnosti ukončily, především pro tento systém, který má být v budoucnosti celosvětově mimořádně významný. A nyní paní Fostře. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, paní Tykau. Myslím si, že řada pozměňovacích návrhů je v pořádku a navzájem se doplňují po, se zprávou paní Tykau. Ráda bych ovšem poukázala na několik věcí. Paní Jensen eh, právě eh, hovořila o tom, že možná, že satelitní navigace nebude vhodná v některých oblastech. Možná, že už jsou technologie, které se používají a jsou jiné. Takže to musíme zohlednit. To je, myslím, velice validní poznámka. Pokud jde o to financování, tak tam jsem se nebyla jistá pozměňovacím návrhem 34 pana Riketa, protože tam se hovoří o tom, aby komise zvážila, jestli výnosy z komerčních aktivit Galileo by se nemohly dávat do evropského rozpočtu. No to by mohlo znamenat všechno. No víte, pokud něco má eh, vylez ze systému, který byl do eh, značné míry financován daňovými poplatníky, a pokud se podíváte na ty všechny dodatečné náklady, na dodatečný výzkum technologie a na, eh, na cestu vpřed, tak bych rád věděla, co pan Riket chce. Má to jít do obecného rozpočtu a na co by se to tedy dávalo? Myslím si, že by to nebylo úplně ideální. Možná, že on to tak nemyslí, ale Nevím. Pokud jde o většinu eh, dalších pozměňovacích návrhů, tak ty jsou v pořádku, ale pak je tady otázka financování. Ať se nám to líbí nebo ne, myslím, že třeba se pečlivě zamýšlet nad tím, jak se to nastaví. Nakonec Galileo prostě bude financován z veřejné kasy, protože mm, nebylo možné eh, sehnat dostatek soukromých prostředků. Takže eh, všechny související věci je třeba dobře promyslet. A poslední věc. Eh, hovořila jste o tom střednědobém hodnocení, možná, že komise nám k tomu něco eh, řekne ohledně toho, jak se teď naplňuje ten akční plán, protože samozřejmě o tom můžeme hovořit tady, ale bylo by užitečné každopádně mít tam takový trošku obecnější přehled Poslední věc. Měli jsme takový trošku otazník u pozměňovacího návrhu 10. O tom, eh, že se Galileo rozvine do všech svých možností. To samozřejmě neznamená, že aniž by byl plně rozvinutý, že by se s ním dalo něco dělat. Takže eh, nevím úplně, eh, jaký má být význam té desítky. A poslední věc, o té hovořil kolega v souvislosti se Severní Afrikou a o dalšími oblastmi tam zase nevím úplně. No to rozhodnutí, když se podíváte na původní debaty o Galileu, o tom, eh, které eh, by eh, země to mohly používat, tak to je velké politické rozhodnutí, takže mm, zrovna teď to tady součást kompromisního pozměňovací návrhu, tak tam nejsem úplně mm, přesvědčená. Ale každopádně děkuji paní zpravodajce. Eh, za to, že eh, vyslechla připomínky eh, všech kolegů. Děkuji. Děkuji, pan Riket. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve poblahopřát paní Tykao a stínovým zpravodajím za výbornou práci. Ostatně to je vidět z toho poměrně širokého koncensu. A chtěl bych zdůraznit jednu věc. Celý ten problém je problémem finančním. Všichni souhlasí s, tom, s tím, že e, princip sám o sobě je e, zásadní, Eh, všichni souhlasí s tím, že je třeba jít eh, v tomto kupředu, že to znamená eh, výrazné posunutí, výrazný pokrok ve smyslu interoperability a tak dále. Ale první a základní věc, jak to tady bylo také připomenuto, tkví v tom, že soukromý sektor se nám zatím nepodařilo nalákat. Eh, prostě eh, tady je vlastně eh, tím hlavním zadavatelem Evropská komise a vzniká nám tady určitý finanční problém. Je tady deficit co do financování, protože všichni zatím nevíme, jak ty dvě miliardy budou financovány. To jsou ty prostředky, které zatím chybějí. To je první záležitost. A potom je tady druhá, eh, kterou jsem se zabýval v pozměňovacím návrhu 35, a to se také týká 34. paní Foster. 800 milionů eur by měla stát údržba a to eh, je tedy otázka pro komisi jako hlavního eh, zadavatele a provozovatele. Takže Teď tedy Evropská komise by v tomto směru měla eh, také se pochlapit a alespoň částečně tyto náklady na údržbu hradit. A pak je samozřejmě e, třeba si uvědomit, že těch peněz prostě nebude dost. A to také souvisí s tím, co řekla e, předřečnice. Soukromý sektor se nechce podílet na e, tom systému, na jeho zavádění, tak pravděpodobně těžko se bude zabývat něčím jiným, než to, co by bylo pro něj výhodné. A pak je tady ještě otázka rozvoje aplikací je zapotřebí či ne, aby to eh, vlastně dozorovala Evropská unie ze strategických a finančních důvodů. Takže 34 a 35 jsou vlastně pohromadě. Dá se předpokládat, že využívání systému povede k určitým eh, výnosům, takže E, ty peníze půjdou e, do Evropy a to částečně vlastně řeší problém, který je obsažen v 35. Ten se, e, ta se zabývá vlastně těmi náklady na údržbu Jinými slovy, všichni se vším souhlasí, ale nikdo neví, kdo bude vlastně hradit tu zbývající část na zavedení celého programu a následně jeho údržbu. Takže toto jsou eh, hlavní předměty eh, obav 34 eh, a 35. Pan Redbone. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár stručných poznámek. Nejprve chci říct, že souhlasím opravdu s paní Foster a jejími připomínkami, co se týče rozsahu eh, aplikací tohoto systému. Nevím, jestli to kolegové viděli, a nevím, jak to bylo eh, dávno, ale byla tady určitá zpráva, kterou eh, vydala skupina vědeckých pracovníků, ve které je obsaženo varování E, proti tomu, aby se vlastně všechno soustředilo na jednu jedinou technologii. A vy si možná vzpomenete, pane předsedo, kdy jsme o těchto věcech diskutovali poprvé a už tehdy jsem hovořil o tom, že prostě je tady elektromagnetické e, e, Pulzy, jsou tady elektromagnetické pulzy, proti kterým ten systém nebude zcela e, zabezpečený. A e, toto jsou věci, které je třeba mít na zřeteli. A pokud bychom se soustředili na to, že bude mít pouze jeden jediný systém, který bude zajišťovat kontrolu dopravy a to na všech e, úrovních, včetně námořní, tak to by bylo opravdu e, možná neúplně rozumné. Takže já bych spíš vyzýval k tomu, abychom nebyli příliš příliš ambiciozní a abychom e, uvažovali i ty další implikace takovéhoto rozhodnutí. A to mě vede k mé druhé připomínce. E, Hodně kolegů již hovořilo o financování celé věci a to, co řekl pan Rico ohledně e, objemu, který bude zapotřebí pro tu každoroční údržbu celého projektu, to je zásadní. Financování tohoto projektu eh, by zároveň také nemělo znamenat, že bychom se odchýlili od financování dalších projektů v rámci TEN. Eh, je tady eh, i otázka eh, projektu Rescue, který by měl být také průběžně financován, i když samozřejmě toto je taková vlajková záležitost, ale neměli bychom všechno ostatní nechat plavat. Takže tady chci jenom upozornit na ty širší souvislosti, aby abychom se opravdu zabývali eh, do hloubky financováním Galilea a nezapomínali zároveň na ty ostatní věci. Já mám krátký dotaz týkající se pozměňovacího návrhu paní kolegyně Sender. A sice se to týká změny, kterou navrhuje. A to je budoucí poptávka po sledovatelnosti a udržitelnosti a tak dále, je by zajímalo, tady se hovoří o bezpečnosti a nevím, zda je to myšleno jako bezpečnost, jako safety nebo security. A potom by mě tedy zajímalo, co tím kolegyně opravdu myslí, protože uh, s tou sledovatelností a bezpečností, co tady je vlastně tím myšleno, když se tady hovoří o těchto dvou pojmech. <laughs> it is safety. Jedná se o bezpečnost. La trazabilidad es pensando en el freight. Tak eh, samozřejmě jedná se o bezpečnost. Pokud je o tu silniční bezpečnost, tak tam se jedná o dohledatelnost zboží při přepravě nákladního zboží, eh, při nákladní přepravě. A já sama se primárně zabývám eh, civilní leteckou dopravou a ne jinou. Za komisi pan Jan. Děkuji a přeji vám všem dobré odpoledne. Nejdříve bych rád poděkoval eh, paní Tykavu za skvělou zprávu. Myslím si, že vaše návrhy je velice, jsou velice konstruktivní a, a přijímají a, e, řadu podnětů z komise a celkově jste celou tu věc velmi obohatila. Jsem velice e, rád, e, že je zde vyzvěžena důležitost EGNOSu a GALA pro dopravní sektor. Podle nás se jedná o velice důležitý projekt pro dopravní oblast a já jenom něco řeknu k evropským dopravním sítím. Myslím si, že Galileo a Ignos jsou nesmírně důležité právě v rámci tenů, protože eh, naplní eh, tuto infrastrukturu určitou inteligencí a nepřímo se ušetří spousta peněz prostřednictvím lepšího, inteligentnějšího fungování těchto eh, systémů a lepšího zabezpečení těch systémů. Dále bych řekl ještě jednu věc. Myslíme si, že investice do takových, takovýchto aktivit je velice důležitá a eh, vložené náklady se eh, velmi rychle vracejí. A jedním slovem ke všem pozměňovacím návrhům, většina z nich je velice vítána v komisi. Pokud jde o regionální pokrytí, o kterém jste hovořili několikrát, tak bych chtěl potvrdit, že mm, pro nás je pokrytí Evropské unie číslo, tedy první prvořadou prioritou a všechno ostatní je tomu podřízené. Ale samozřejmě, vzhledem eh, k konstelaci, kterou už máme na oběžné dráze, která nepokrývá jenom Evropskou unii, ale i střední východ, severní část Afriky, ale vlastně celou Afriku. Můžeme pracovat na rozšíření, ale řekněme si, že to je druhořadá priorita. V první řadě musíme zcela pokrýt Evropskou unii. A nyní bych tady jenom něco stručně k tomu střednědobému vyhodnocení a k financování. My jsme v minulosti museli v rámci stávajících finančních perspektiv dát asi 400 milionů z těch eh, peněz na aplikace dát na eh, vývoj, na postavení systému. To bylo velice obtížné eh, rozhodnutí. Nicméně převedli jsme 400 milionů z aplikací do infrastruktury. Pořád si myslíme, že je třeba více investovat do aplikací protože musíme eh, posílit náš průmysl. A hlavní přínos bude právě v aplikacích. Hovoříme o trzích v hodnotě stovek miliard a čím eh, lépe bude evropský průmysl, eh, čím lepší pozici bude zastávat v této oblasti, tak tím větší návratnost bude celá investice. Děkuji. Paní Tykavi, ještě byste k tomu něco dodala? Děkuji, pane předsedo. Chci nejdříve poděkovat všem kolegům, kteří hovořili. Chci také poděkovat komisi za vysvětlení, které přednesla. Ještě jeden bod chci dodat. Projekt je strategicky důležitý. To platí pro EGNOS i pro Galileo. Je to strategicky důležitý projekt pro EU a v této souvislosti musíme zdůraznit civilní využívání. Je také důležité ještě zdůraznit, že je třeba mít kompatibilitu se systémem GPS. A až bu bude Galileo fungovat, tak budeme mít daleko lepší zajištění a budeme mít také daleko silnější a lepší služby. Dále se chci také vyjádřit tomu, co řekli někteří kolegové. Bylo řečeno, že je důležité, abychom měli celkový komplexní systém Galileo. Dnes máme EGNOS, ale tak, abychom mohli využít veškeré možnosti, musíme se postarat o to, aby Galileo nezůstal někde na půli cesty, ale byl plně realizovan, tak abychom ho mohli také plně využívat a mít z něj užitek. Dále chci také zdůraznit to, na co poukázala paní Jensen, o tom hovořila také komise. Já chci říci, že priorita EU spočívá v tom, aby byla pokryta celé území EU Na teprve druhé řadě musíme myslet na pokrytí dalších oblastí, ale hlavní priorita je pokrýt celkové území EU. A pokud se týče poznámek paní Lichtenberger a pana Bradburna týkající se financování, o tom to hovořila také paní Foster, tady chci poukázat na e, pozňovací návrhy pana Rikeho, které také podporuje. Je důležité, abychom měli dostatek prostředků nejenom pro uh, vývoj příslušné infrastruktury, infrastruktury a také satelitní konstelaci nejenom pro další rozvoj služeb, ale je také důležité, abychom v následném období měli k dispozici prostředky na provoz, takže na pokrytí provozních nákladů. V této souvislosti chci Eh, poukázat na to, že jsem se pečlivě zabývala pozměňovacím návrhem pana Rikeho. Také jsem se zabývala tím, co se stalo v minulosti. V minulém legislativním období byla jistá blokáda. Původně projekt Galileo měl být financován soukromo-veřejným partnerstvím PPP a pak to pak nešlo a ne, pak když pak jsme zjistili, že to budeme muset financovat pouze e, z veřejných prostředků a také musíme zřídit proto položku v evropském rozpočtu. Proto také podporuji pozměňovací návrh paní Jensen. Proto jsem považovala za nutné říci, že potřebujeme potřebné financování pro Galileo a pro EGNOS, ale nechci, aby tyto to potřebné prostředky byly k tíži jiných dopravních infrastrukturálních projektů. A právě proto pozně, podporuji především pozměňovací návrh paní Jensen. Chci dále také ještě upozornit na to, že jsem vznesla požadavek, abychom v souvislosti s revizí uprostřed povolení také zjistili, na co byly využity nevyužité prostředky. To je všechno, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegyním, kolegům a také komisi a doufříte. Tímto jsme ukončili projednávání tohoto bodu a dalším bodem je, jsou mezinárodní dohody v oblasti letectví podle Lisabonské smlouvy a to je moje zpráva. Obdržel jsem 15 pozměňovacích návrhů k eh, návrhu této zprávy a já 12 z nich souhlasím. A můžeme-li přidat eh, k Rusku a přeletovým právům ústní pozměňovací návrhu, ústní pozměňovací návrh, tak budu také souhlasit. Řada těch pozměňovacích návrhů se ubírá správným směrem, ale jenom bych vám, kolegové, připomněl, že se jedná o zprávu, která má eh, našetnout určitý eh, rámec. Nezachází do každého eh, detailu ohledně toho, co by mělo v takové dohodě v oblasti letectví přesně být. Jedná se o takový rámec pro naše zpravodaje, kteří když budou posuzovat nějakou dohodu, kterou navrhne komise, tak eh, mohou použít tento eh, rámec eh, a podle toho tedy říct, že souhlasí nebo nesouhlasí. Tohle jsem chtěl říci, protože ty tři pozměňovací návrhy, se kterými nemohu souhlasit, jsou, myslím, příliš preskriptivní a podrobné oproti těm obecným pokynům. A nejde o to, že bych byl proti ním v zásadě, nebo protože bych si myslel, Eh, že by byly zcela pomílené, ale prostě nemyslím si, že se hodí do tohoto konkrétního nařízení. Pokud eh, to tedy vezmu konkrétně, tak ty pozměňovací návrhy, eh, které jsou pro mě v pořádku, jsou jedna od paní Runner, kde se konkrétně říká, k čemu se komise zavazuje, zavazuje v rámci té rámcové dohody, pokud jde o rovného zacházení parlamentu a rady, tak to samozřejmě podporujeme. Také devítka od paní Diverak, která nám eh, připomíná eh, ten eh, vyvážený přístup, pokud jde o hluková omezení a noční lety, to je také v pořádku. A také rád podporuji pozměňovací návrh paní Meissner, kterým se zdůrazňuje, že všechny klíčové Eh, nebo kde se zdůrazňuje, s kým vším by EU měla vyjednávat. Já jsem také podal eh, ústní pozměňovací návrh ke čtyřce od paní Meissner, kde se hovoří o, Sibir, o problému přeletu Sibiře v kontextu eh, vyjednávání Ruska o, vstup do, o vstupu do, EU, do VTO. A je třeba to vnímat tedy v tomto kontextu. A v tom uh, smyslu je ten můj uh, pozměňovací návrh ústní, tak teď s tím mám eh, problém. Desítka a jedenáctka, tam eh, se hovoří o, eh, o, o bezpečnostních pásech pro děti do dvou let v letadlech. Já si myslím, že je to preskriptivní pro tuto konkrétní záležitost. Nejsem proti bezpečnostním pásům pro leté děti, ale tohle se týká mezinárodních dohod o letectví nikoli bezpečnostních požadavků na palubách letadel. To řešme někde jinde. Pokusil jsem se uh, tam pokrýt ty obecné bezpečnostní otázky v jiných odstavcích, aniž bych to vzal moc konkrétně. Tak, abychom, až budeme vyjednávat se třetími zeměmi, měli určitá bezpečnostní opatření tam. Uh, k 15 od paní Runner, tak tam jsem se eh, rozhodl to nepodpořit, protože si paní Runner myslím, že to není nejlepší eh, způsob, jak eh, udělat bilanci těch silných a slabých stránek stávajících dohod. Nejsem proti tomu tam mít nějaký přehled o těch dohodách, ale myslím si, že tohle by asi nebyl ten nejvhodnější formát. Možná, že je to něco, čím bychom se mohli zabývat do budoucnosti zabývat se tím, eh, co by bylo tím nejlepším formátem. Já, já nemám žádný přehled, musím upřímně eh, říci. Akorát si myslím, že tohle není ta nejlepší eh, cesta, vzhledem k tomu, že nejsem žádný právní expert, tak jsem ani nevěděl, jestli by tohle bylo po právní stránce nejvýhodnější, proto jsem k tomu dal mínus. Já jsem si prostě nebyl jistý a nechtěl jsem dát do té zprávy nic, s čím si nebudu jistý. Tak to je prostě takhle jednoduché. Takže znovu zdůraznuju, prosím, eh, kolegové, pamatujte na to, že tohle má být, eh, mají být rámcové obecné zásady eh, pro posuzování mezinárodních dohod mezi EU a třetí stranou v oblasti letectví. Nejedná se o konkrétní bezpečnostní předpis, nebo mm, předpis eh, k nějaké jiné konkrétní části eh, leteckého průmyslu. Tak teď dám slovo paní Runner a otevírám slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za tuto opravdu skvělou zprávu je důležité si uvědomit, co uděláme nyní s našimi možnostmi vyplývajícími z Lisabonské smlouvy a to zprávo na to dává odpověď. Vy jsme stejného názoru jako vy, že se musí jednat o rámcové smlouvy, které stanovují určité směry, ale nemůžeme tady nic speciálně upravovat, protože že vši určité věci budou záviset na jednotlivých dohodách, co budou tyto dohody upravovat a co ne. Takže přesto musíme mít obecné hlavní směry a obecný rámec. Já chci přesto trošku zabojovat za pozňovací návrh 15. My v na, ve frakci jsme toho názoru, že bychom si mohli usnadnit práci, kdyby nám komise v budoucnosti sdělovala, kter, kde mají které dohody své slabé a silné stránky, protože my často býváme konfrontovány s textem dohod a pak musíme říci ano či ne. A jestliže od počátku budeme více zapojeni, což se tady předpokládá, ale na druhé straně také budeme lépe informováni, jednání ze strany komise, jaká ustanovení dohod jsou dobrá, která se osvědčila, která se neosvědčila. Takže to si myslím, že by již mohlo být výhodou. Já nevím, zdali toto je jediný možný prostředek. Mně se jedná zde o to, abychom uh, v parlamentu byli více informováni o práci komise o vě, při vyjednávání dohod. Takže my jsme stejného názoru jako vy a uvidíme, co na to řeknou další kolegové. Děkuji vám. Thank you, Mrs. Mr. Děkuji, paní Jaren a pan Alkadravý. Děkuji, pane předsedo. Já vám eh, samozřejmě eh, děkuji eh, za velmi dobrý kus práce, který jste odvedl. Ta zpráva se týká všech podstatných věcí, které souvisejí s mezinárodními dohodami v oblasti letectví, ale také tam zaujímáte svůj, své stanovisko a voláte po otevřenějším trhu s leteckou dopravou s cílem větší integrace. To znamená, že eh, je třeba tam zohlednit takové věci, jako je ochrana životního prostředí, eh, bezpečnost a tak podobně. A také musíme eh, zohlednit dopad těchto dohod pro společnost a pro pracující. To nesmíme podceňovat. Takže od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost parlament dostal nové pravomoci a my je musíme využívat. Myslím si zejména, že je třeba zamyslet nad tím, jak se k tomu budeme stavět do budoucna, eh, jakou roli bude hrát naší práci komise. Je také eh, třeba eh, si uvědomit, že byla zřízena řada nových orgánů. Například máme tady ty společné výbory, které budou úzce zapojené do schvalování do povolování a je třeba, aby parlament měl dobrý eh, přehled o takovýchto orgánech. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak souhlasím s panem zpravodajem. Myslím si, že většina z nich je opravdu velmi dobrá. Ve většině případů opravdu eh, upřesňují eh, úlohu Evropského parlamentu a souhlasím také s panem zpravodem, že bychom se neměli zaměřovat na konkrétní dílčí části, jako tomu hovořila paní Lichtenberger pokud jde o eh, to hodnocení, tak eh, otázkou je, jak eh, to nejlépe vyjádřit. Možná, že ještě do plenárního zasedání bychom se nad tím měli zamyslet. Protože jinak si pořád budeme klást tu otázku. A sice jestli jsme dosáhli svých eh, cílů, jestli jsme splnili eh, to, co jsme předtím slíbili, pokud jde o uzavření takovéto dohody. Eh, stačí, tady také stojí za to se ohlédnout za dřívějšími dohodami, tak, abychom zjistili, jestli původních cílů bylo dosaženo že nechceme samozřejmě mm, vytvářet příliš mnoho byrokracie, ale určitě stojí za to se tím zamyslet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám nejenom za slovo, ale také za vaši zprávu, která již byla hodně pochválena a já se k této chvále připojuji. My jako parlament nyní můžeme využívat našich práv v souvislosti s mezinárodními dohodami v oblasti letectví a my chceme také právě tyto tyto informace eh, dostat. My chceme také dbát na výměnu údajů, na ochranu eh, osobních dat, také na bezpečnost a další věci a právě proto bu, o, toto nebudu dále rozvíjet a v, budu hovořit nyní o pozměňovacích návrzích. Já jsem předložila svůj pozměňovací návrh 3, že tady nebyla zohledněna Indie a Čína, ale také Japonsko a Rusko. Je také důležité, abychom v Evropě také zohlednili a zapojili do těchto dohod nové rostoucí mocnosti a je také důležité, abychom upravovali, byli schopni upravovat jejich trh. Já se připojuji k vám, pane zpravodaji, při posuzování pozňovacích návrhů, protože já si myslím, že desítka a jedenáctka, i když je zdraví posádky a také sedadla pro děti, jsou to sice důležité věci, ale to nemá co dělat zde v těchto rámcových dohodách protože tady máme celou řadu různých bezpečnostních ustanovení pro děti, ale já se pouze ptám, zdali opravdu toto spadá a musí být uvedeno v rámcových dohodách. Já jsem jiného názoru u patnáctky, to řekl také předřečník El Kadraui, je tomu skutečně tak, že potřebujeme od komise informace vždy a o čemkoliv. A právě proto ALDE je proto, abychom bod 15 podpořili a abychom řekli, že vždy potřebujeme informace a komise zajisté bude také schopna nám tyto informace poskytovat. Děkuji. Thank you. Mrs. Lichtenberger. Paní Lichtenberger. Děkuji za tuto zprávu je relativně dobrá a rozsáhlá a děkuji také za zohlednění klimatických aspektů a CO2, protože toto je důležité téma v oblasti životního prostředí. Já vám mohu vysvětlit, proč jsem předložila tyto návrhy e, týkající se zdraví posádky a sedadel pro děti. A sice jsem to předložila proto, protože nikde jinde nemáme možnost toto navrhnout. Nemáme možnost to to zmínit v parlamentním procesu. A právě já už jsem veškeré možnosti vyčerpala a právě proto jsem to začladnila sem, že se, chtěla jsem nastínit, že se netýká pouze o dopravu a o nákup, ale také jsem tady chtěla zdůraznit právě zdraví posádky, tedy posádky, která je stále na palubě letadel a potom tady je otázka otázka dětských sedadel a to je škoda, že se to nikde neobjevuje. My prostě nemáme možnost něco v těchto oblastech udělat tak, aby tady skončil tento nepřípustný odpor proti těmto dvěma aspektům. Prostě tyto dva aspekty se nemůžou nikam dostat, jsou stále zamítány. A za druhé, Pozňovací návrh 15 také podporuji kolegyně Runner, protože u SWIFTu a u začín, na začátku jednání o PNR jsme viděli, že stále informace od komise jsou více než důležité. A pak při takovéto příležitosti lze pak možná reagovat na společné otázky, protože když pak budeme diskutovat o jednotlivých dohodách, eh, když budeme pak diskutovat o jednotlivých dohodách, tak nám zase bude řečeno, to se tam nesmí dát, to se tam nesmí dát. Vždy se tam dostanou jenom věci, které jsou v zájmu velkých dopravců. A vlastně je velice těžké prosadit práva cestujících a práva posádky, protože moc na druhé straně tak strašně prezentní, přítomná i zde v parlamentu. A neustále nám uh, nutí, co máme dělat. Takže právě proto poskytování zpráv a informací, informační povinnost je důležitá, protože bychom mohli řešit také otázky dodržování důležitých mezinárodních dohod a smluv a právě proto také podporuji. A jinak Všechno to, co slouží větší transparentnosti v této otázce, podporuje, co také slouží k tomu, aby parlament nebyl obcházen, tak všechny tyto prostředky budu podporovat a právě proto podporuji tuto zprávu. Děkuji vám, děkuji vám, paní Foster. Yes, thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych jenom zopakoval některé ty věci, o který jste hovořil eh, vy. Celá řada těch pozměňovacích návrhů eh, v zásadě eh, doplňuje váš původní dokument, ale ty od paní Lichtenberger a paní Runner zacházejí za hranice toho, o čem by to mělo být. Vy říkáte správně, že to by to mělo být takový obecné, takové obecné doporučení a ne takové podrobnosti, jako, je v těch, jako jsou v těch pozměňovacích návrzích. Musím eh, říci, že nyní jsme se tady dostali do této pozice, protože máme eh, větší pravomoci zapojit se do dění. A je třeba také pamatovat na to, že tyto eh, dohody o letectví nahrazují jiné dohody, které platily desítky let se třetími zeměmi. Takže říkat, že se bude vracet jakmile komise, které věříme s vyjednáváním, něco vyjedná a, a my potom se, ji potom pošleme zpátky, tak to by bylo docela nerealistické, to by, bylo, to by se dělalo poměrně těžko. Mám také problém eh, s tou sociální problematikou. Abychom používali eh, dohody v oblasti letectví eh, k prosazování, dodržování mezinárodních dohod a sociálních práv. Pokud vím, tak je to je takový odkaz eh, v dohodě eh, mezi USA a EU. Dobře, tak eh, stálo to určité úsilí to tam dát za poslední deset let, ale jinak si myslím, že komise je ochotná nás zapojit do toho procesu, nicméně realisticky hm, si musíme připustit, že my nevědnáme jako dopravní výbor nebo parlament. Musíme na to mít komisi. Myslím si, že se jí daří celkově velmi dobře a celkem správně se poukazuje na dohody, které budou velice zajímavé, jako dohody s Čínou a některými citlivými zeměmi, protože musíme také pamatovat na to, a to je moje poslední poznámka, že některá ta rozhodnutí o vyjednání těch dohod jsou velice strategická a bude velice obtížné, aby komise jménem nás všech se pokusila Eh, zachovat určité eh, eh, zdání toho, že vyjednává to, co je v pořádku pro nás vždycky. Takže vám přeji hodně štěstí a doufám, že vysechnete všechny připomínky, které vzejdou z našeho výboru, což možná někdy bude obtížné. Každopádně vám děkuji všem, pane předsedo, také vám za váš příspěvek, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. chci předložit návrh. A sice bychom se měli společně snažit o předložení ústního pozňovacího návrhu. Měli bychom vyzvat komisi, aby jakékoliv jednání, které povede k uzavření mezinárodní dohody, tak, aby v těchto jednáních bylo explicitně uvedeno, že je třeba konsultovat s parlamentem vzhled, lidem například, že musí být parlament informován o jakýchkoliv budoucích změnách, protože tady existuje jednoduchý postup pro změny těchto dohod a proto je také důležité, aby byl parlament informován, aby byl stále informován o dalším vývoji dohody a to by mělo být přímo v textu dohody. To znamená, že při každé změně by měl být parlament konzultován a informován. Uh, děkuji paní Jäger za komisi. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Jménem komise bych chtěla přivítat tuto zprávu, za kterou je vidět obrovské množství práce a myslíme si, že to je e, dobrý základ pro budoucí práci na všech mezinárodních e, dohodách. Chtěla bych zdůraznit, že obecně řečeno se zprávou souhlasíme a také souhlasíme se vašimi připomínkami, vašimi poznámkami k pozměňovacím návrhům. E, některé jsou, jdou nad rámec, další jsou možná nadbytečné a některé příliš popisné, ale zásadě souhlasíme s tím, jak se k němu stavíte a e, také, jak to místo e, předseda Kalas a DG Move Eh, potvrdili. Eh, chceme vás i nadále neustále informovat o vývoji v situaci a jak víte, mezinárodní vyjednávání mají velice dynamický charakter, může se to velmi rychle měnit, jak se přibližujeme k závěru a v minulosti eh, jsme vždy dbali na to, abychom vás informovali o všech podrobnostech a například ohledně jednání s Brazílií, kde probíhá jednání in Kamera, tak ten způsob, který byl zvolen, si myslíme, že je nejlepší a myslíme si také, že mezi námi panuje vzájemná důvěra a že vy víte, že ty všechny informace od nás budete e, dostávat e, a bude tomu taky do budoucna a je tu samozřejmě i otázka e, důvěrnosti těch informací. Tam jistě všichni dodrží, co mají a závěrem chci říct, pane předsedo, že za tuto zprávu ještě jednou děkujeme a chtěla bych říct eh, velmi pevně, že komise je eh, oddána myšlence s vámi v této věci a v dalších eh, pevně spolupracovat. Děkuji paní Jege. Chci ještě reagovat na některé body, které tady byly zmíněny ohledně práv a povinností Evropského parlamentu. Tady e, zastávám názor, že bychom to asi měli zapracovat do zprávy v odstavci 12, 13 a 14. Vidíme například, že ve 12. odstavci e, je e, třeba, aby parlament, když se má rozhodnout, potřebuje sledovat celý proces od samého počátku a je také názoru, že je v zájmu institucí, aby prostě eh, byl hned samém počátku eh, sledováno, zdali parlament souhlasí či ne a eh, komise musí parlamentu poskytovat hned eh, v té přípravné fázi i během provádění těch jednání včasné informace. Já už nevím, jak jednoznačněji a jasněji tyto věci tedy říct ohledně těch povinností a zároveň tady uvádíme, že očekáváme, že komise bude poskytovat příslušnému výboru, což jsme my, vážení kolegové, eh, dodatečné informace a eh, pak je to otázka také návrhu směrnice, eh, návrhu vyjednávacího textu a návrhu dané dohody. Takže Eh, myslím si, že eh, aniž, že už pak už tedy opravdu, pokud nechceme říct eh, komise, my vám nevěříme, toho nemohu v dokumentu uvést více. A vím, že co se týče otázky těch dvou pozměňovacích návrhů Evy Lichtenbergové ohledně těch pásů a tak dále pro děti, Eh, tak já musím říct, že nejsem proti žádné kampani proti tomuto. Eh, byl bych eh, hned pro, ale tady jde o otázku, zdali se to sem opravdu hodí, protože na zvážení, zdali toto nepatří do bilaterálních dohod mezi dvěma státy. Pokud si myslíme, že potřebujeme něco o bezpečnosti dětí a mladých lidí v letadlech, tak v pořádku. Ale ne tady. To musí prostě na sebe vzít členské členské státy v těch vyjednávacích eh, procesech. A eh, pak eh, ještě otázka takzvané third party cruise. My v tomto směru máme vnitrostátní legislativní normy a tady hovoříme o třetích státech. Je otázkou, zdali to chceme tlačit Jistě chceme, aby to bylo bezpečné a já někde ve zprávě také hovořím o tom, že tato bezpečnost a dohled nad touto bezpečností musí být zajištěn. Takže mně připadá, že to je postačující. Takže se tak trochu držím svého stanoviska, ale samozřejmě, že rozhodnutí výboru je něco, před čím se skloním a každopádně uvidíme, jak to dopadne zítra. Už teď vám všem děkuji za vaše příspěvky a také chci poděkovat komisi a uvidíme, jak to bude zítra vypadat. Eh, každopádně tady má výbor vytvořit jakýsi rámec a jak mají pracovat jeho zpravodajové do budoucna. O, co, o to tady jde a myslím, že v tomhle si povedeme úspěšně. A před námi je další bod na pořadu jednání takže teď přesedláme na traktory. Další e, zpráva je e, stanovisko paní Sehnalové ohledně ustanovení o traktorech. Chtěl bych vám jenom připomenout, že výbor Envy, který je příslušným výborem, eh, se bude dnes, tento týden zabývat eh, s touto zprávou a paní Sehnalová má slovo. Moje sdělení, myslím, bude poměrně krátké. Eh, já bych na začátku asi řekla, že zpráva navazuje na předchozí směrnici o přechodném období nesilničních vozidel, kterou jsme schválili zhruba před dvěma měsíci a jak už jste řekl, hlavním výbor je výbor Envy kde se odehraje tedy ta hlavní debata o přijetí či nepřijetí této, této zprávy. Eh, můj obecný přístup je ten, že eh, já navrhuji tedy zprávu schválit tak, jak je navržena s ohledem zejména na pomoc malým a středním podnikům a zemědělskému sektoru. Eh, nicméně, abychom ten návrh dále nezměkčovali. Proto eh, za věcně nejdůležitější považuji samozřejmě pozměňující návrh 1 a pozměňující návrh 3, které jdou proti sobě. Nicméně nepodporuji jako zpravodajka ani jeden z nich. Ten eh, pozměňující návrh 1 eh, vyžaduje nebo požaduje zamítnutí zprávy. Pozměňující návrh číslo 3 naopak prodloužení přechodného období ještě o další dva roky. Já mm, Eh, jako zpravodajka samozřejmě nepodporuji, eh, nicméně chápu individuální argumenty pro opačný eh, postup. Další, další tři pozměňující návrhy se týkají zdůvodnění či zpřesňujících formulací, takže s těmi problém nemám, podporuji je. Eh, zprávu tedy jako celek doporučuji schválit a využiji ještě příležitosti, abych poděkovala stínovým zpravodajům za spolupráci. Děkuji. Thank you very much, Olga. Mr. Grosch. pan Grosch. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj tady bohužel ještě není, ale já tedy chci říci, že vítáme návrh zpravodajky a změnu jedna pozměňovací návrh jedničku také podpoříme, ale paní kolegyně Lichtenberger, my jsme toho názoru, že se jedná o citlivou informaci, eh, pokud se týká stanovení určitých specifikací a posléze jejich prodlužování, ale celkově je návrh zpravodajky velice zajímavý. Dokonce prodlou žení, které žádá paní kolegyně Tykau, to nevidíme s velkými problémy, takže já se domnívám, že zpráva bude zítra široce podpořena. Děkuji. Děkuji. Paní Lichtenberger, prosím. Paní Meissner a potom vy. Já jsem se nehlásila, to byla možná moje chyba. Já jsem si říkala, že jste mě neviděl. Já opravdu nebudu hovořit dlouho, protože já plně souhlasím s paní Sehnalovou. Já nevím, proč jsme z toho museli udělat dvě zprávy, ale jak je to, ať je to jakoliv, tak je to dobře. Ale já, já bych to také úplně neodmítala existuje pouze několik málo továren, kterých se to týká a jestliže toto výrobu usnadní, tak to můžeme akceptovat. Ale já jsem proti prodloužení. Já si myslím, že rok 2013 stačí, nepotřebujeme další dva roky. Já se domníváme, že mezi tím vzniknou ještě nové směrnice, takže bychom tam neměli psát 2015, stačí 2013. Já vám plně děkuji za práci a plně s vámi souhlasím. Děkuji a nyní paní Lichtenberger. Já jsem trošku jiného názoru, protože jsem si myslím, že když vyšleme signál, že normy, které jsou vlastně bezzubé, že neumožňují ochranu přírody a jestliže tyto normy jsou dále změkčovány, odkládány, prodlužovány, tak si myslím, že toto je nedobrý signál pro ostatní odvětví. Myslím si, že je velice obtížné, když tady hovoříme s tím argumentem, že chceme ochránit malé a střední podniky, ale tady se jedná o velké průmyslové podniky, které jednoduše ignorují ochranu přírody, které využívají veškerých příležitostí eh, pozdě a málo schvalovat klimatická opatření nejlépe vůbec. A proto apeluji na několik málo kolegů, kteří také v tomto výboru bojují za životní prostředí. Takže apeluji na vás, prosím, zvažte to. Jestliže opravdu chceme změnit ochranu životního prostředí, jestliže chceme stanovovat emisní ambiciózní cíle, tak nemůžeme nyní postupně veškerá témata, kde jsme byli trošku ambiciózní v EU, tak nemůžeme to najednou změkčovat a oslabovat. Kolegyně, kolegové, jedná se zaprvé o plánovatelnost a také o serióznost v této oblasti. A musím říci, že já s tím mám následující potíž. Nyní máme Tedy nemáme příliš dominantní téma z hlediska velikosti sektoru. Až to uvidí ostatní, tak okamžitě přijdou a ro, budou chtít změkčit již slabá kritéria. My nejsme jenom výbor, který chrání hospodářské zájmy, ale měli bychom také obhajovat zájmy budoucích generací. Možná že až se na, přes na to vyspíte, tak e, možná, že zvážíte, zdali toto opravdu je ten nejlepší nápad, také vzhledem k posledním katastrofám, ke kterým došlo. Děkuji, je tady pan Vosíny e, za komisi. Tak nevím, e, kdo jiný pozve Nehalovou za komisi, ne? Tak paní Senhalová, chcete k tomu něco dodat? Já si myslím, že se vší úctou vzhledem k panu Vosinimu. Já jsem si jistý, že jeho příspěvek by byl eh, by bylo stálo za to si, vy, si eh, vyslechnout. Ale chtěla byste k tomu ještě něco říct, nebo už ne? Ne. Tak, dobrá. A to znamená, že budeme hlasovat zítra. A, a prosím, zastavte pana Vosinýho ještě. Takže zítra se bude hlasovat. To je všechno k tomuto bodu, kolegové. Já vám děkuji. A další bod na pořadu jednání je zasedání koordinátorů, které má začít 17.15. Takže to je za hodinu. Said zmizel. Robert Zile. Souhlasí. Já souhlasím. Takže začneme s jednáním koordinátorů a Robert, myslím, přijde, že? Dobrá, takže uh, si uděláme pětiminutovou přestávku. Děkuji.